Včera, pokud eh, víte, tak eh, náš výbor eh, FAM, který hovořil o, na, o stanovisku ECOSOKu, pokud jde o digitální propast mezi pohlavími, tak toto nebylo, jak víme, nedošlo k žádnému návrhu, pokud jde o hlasování v uplynulých 24 hodinách, proto na základě článku 147 eh, části dvě našich vnitřních pravidel to považujeme za schválený návrh. Tím děkuji za vaši pozornost a dostáváme se k poslednímu bodu našeho dnešního programu, kterým je